Good afternoon, colleagues. Vážení kolegové, dobré odpoledne. Znovu zahájíme naše zasedání. Zápis včerejšího zasedání je již dostupný. Pokud má někdo nějaké připomínky, není tomu tak, to znamená, že tímto je zápis přijat. Děkuji vám na odpoledne máme na programu dvě rozpravy na téma